budou tato usnesení, která jsme dnes schválili, poslány eh, zmíněným osobám. Takže jsme se dostali na konec tohoto týdne. přeji vám šťastnou cestu domů, končím schůzi.